Zenpalel a také pana Jaromíra Kohlička a navrhl, aby z působnosti k 31. ledna 2016 3. nebo 4. února 2016 byly prohlášeny za platné. Máte k tomuto nějaké námitky? Platnost těchto mandátů je tímto potvrzena. Paní von Storch.